Rád bych uvítala eh, eh, pana Pavla Gentileho, eh, designovaného komisaře pro hospodářství, stejně tak jako členy eh, výboru hospodářské měnové záležitosti jako odpovědného hlavního výboru. Také bych ráda uvítala a členy eh, výboru pro rozpočet a výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti a jako přidružné výbory a výbory mm, pro mezinárodní obchod a výboru pro vnitřní eh, trh a ochranu spotřebitele jako pozvaných výborů. Ráda bych také připomněla, že v souladu s obecnými zásadami pro schvalování komise komisařů parlament eh, hodnotí designovaného komisaře na základě obecných schopností, eh, nasazení pro evropskou myšlenku a osobní nezávislosti. Eh, také posuzuje jeho znalosti budoucího portfolia a komunikační schopnosti. Jak víte, tak komisař designovaný odpověděl před slyšením mm, písemně na přípravný dotazník. Písemné odpovědi byly dány členům poslancům ve všech jazycích. Mm, výbor pro právní záležitosti eh, nepodal žádnou námitku vůči slyšení. Eh, stručně vysvětlím eh, strukturu debaty. Designovaný komisař má přijít s úvodním ústním prohlášením nikoli delším než 15 minut. Dostane také 5 minut na konec zasedání pro závěrečné prohlášení. Po úvodu Eh, bude prostor pro 25 otázek od eh, poslanců. Rozprava eh, bude uspořádána po pěti minutových oddílech. Minuta na otázku, dvě minuty na kandidáta komisaře na odpověď a v případě následních otázek, tak by ta otázka neměla být delší než minutu a ne delší než minutu by měla být odpověď. První kolo otázek, sedm otázek, položí zástupci politických frakcí. Druhé kolo to znamená 18 otázek, eh, mm, vychází z eh, mm, celkového rozložení eh, frakcí mezi, tedy otázek mezi politické frakce a také zástupce mm, nezařazených poslanců. Tlumočení bude poskytnuto do 23 jazyků a všichni řečníci můžou tedy hovořit svým vlastním jazykem. Řečníci vězte, že to, co říkáte, se tlumočí, takže nehovořte příliš rychle. Eh, rozprava bude přenášena eh, živě na internetových stránkách parlamentu a bude také eh, možné dohledat videozáznam slyšení na téže stránce. A nyní dám slovo dezignovanému komisaři panu Gentilonimu, aby přišel s prezentací, která nebude trvat déle než 15 minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, eh, je mi velkou ctí eh, zde dnes s vámi být. Mám za sebou v téměř 20 let poslanecké činnosti jako poslanec, předseda výboru, premiér, ministr a za tu dobu jsem se eh, v, mm, naučil něco zcela základního. Je třeba vést dialog se zvolými zástupci a odpovídat na jejich eh, otázky. Dnešní slyšení je eh, nejlepší příležitost ukázat, že to myslím vážně a pokud budu zvolen komisařem, tak řada příležitostí ještě bude následovat. Rád bych shrnul ten přístup, který chci zaujmout Schrnuto slovy eh, v ambice a sdílení. Eh, chci eh, mít ambiciozní a sdílený program. V posledních letech jsme překonali finanční krizi a navrátili jsme se k hospodářskému růstu, nicméně čeká nás řada výzev a čeká nás řada výzev i do budoucna. Brexit se spoustou neznámých, které ho obklopují to, že řada našich občanů eh, přišla o víru eh, v Evropskou unii a staví se k ní nepřátelsky. Geopolitická nejistota, otázky související s rychlostí technologických změn to, že eh, se objevují obavy o identitu. Ano, je tady celá řada výzev různé intenzity v různých zemích, ale všude Každopádně eh, nastává problém s hospodářským eh, růstem a udržitelností, pokud jde o sociální rozměr. Evropané potřebují eh, v odpovědi na tyto výzvy. Podívejte se na lidi, mladé lidi, kteří se narodili kolem konce tisíciletí. Chtějí, abychom reagovali na klimatické změny chceme zabránit tomu, aby eh, tady byla eh, generace, která bude mít méně příležitostí než její eh, rodiče poprvé od začátku Evropské unie. Moji rodiče se velmi obávali Evropské unie a já eh, jsem si to mohl připomnět, připomenout v Římě eh, ve svém eh, rodném městě, když jsme tam měli setkání s hlavami státu a vlád a šéfy evropských institucí, když jsme si připomínali 60. výročí podpisu Evro- římských smluv. Eh, náš model eh, lidská práva. Dnes 3. Eh, října si připomínáme také důležitý krok v evropské unifikaci, a sice sjednocení Německa. A dosáhli jsme mimořádných výsledků a to, myslím, ukazuje, jak ambiciozní náš program musí být. Abychom dosáhli více věcí, nemůžeme ustat, když se svět kolem nás hýbe to jsou slova jednoho ze zakladatelů Evropské unie, Žána Moneta, a která jsou aktuální dřív, eh, mnohem víc než dřív. Eh, to je naše obrovská odpovědnost a já jsem si jist, že Evropská komise i parlament eh, budou spolupracovat na naplnění těchto ambicí. Budu-li potvrzen budu se těšit, jak budu moci eh, skromně přispět k naplnění této odpovědnosti. Eh, já jsem vždycky byl odhodlán eh, ve prospěch Evropy ve své práci jako člen italské vlády například. Takže i jako Ital a jako Evropan se těším, jak se pustím do této práce. Ve svých politických pokynech zvolená předsedkyně komise zdůrazňuje vizi Evropy v oblasti transformace směrem ke zdravé planetě a k digitální Evropě. Evropa může stát v čele jenom, když spojí e, lidi a pokud modernizuje svoji e, unikátní sociálně tržní ekonomiku. A touto vizí se budu řídit. Budu úzce eh, eh, spolupracovat s designovaným místopředsedou Valdisem Dobrovskisem a dalšími eh, členy kolegie, abych reagoval na legitimní požadavky Evropanů na prosperitu, stabilitu a ochranu. Moje cestovní mapa, co by komisaře pro hospodářství, se bude odvozovat od priorit Eh, stanovených eh, v dopise eh, předsedkyně von der Leyen. Už 35 let se pohybuji v oblasti ekonomiky a životního prostředí a dnes opravdu <clears throat> cítíme, jak naléhavé je chránit naše klima a to si vyžádá iniciativu v řadě oblastí. Trvalé udržitelný inkluzivní růst je priorita číslo jedna. Já budu pro úzké spojení s členskými státy prostřednictvím intenzivního pravidelného dialogu s vládami, sociálními partnery i občany eh, v rámci eh, eh, hm, hospodářského dohledu budu pracovat na integraci cílů udržitelného rozvoje do evropského semestru, aniž bychom ztratili, aniž bychom ztratili svoji soustředěnost na vlastní cíl. Takový trvalý udržitelný cíl znamená také sociální stabilitu Náš evropský sociální model je pod tlakem a musíme eh, s naléhavě eh, řešit jeho problémy. Musíme eh, omezit rozdíly mezi pohlavími. To bude priorita pro takový růst. Jeden z klíčových kroků bude zajistit evropský systém pojištění v zaměstnanosti. Vím, že tato sněmovna už vítá, tak, no, volá po takovém systému dlouho. Politicky to nebude snadné ale společně eh, budeme eh, schopni přijít se systémem, který nabídne eh, ochranu občanům v obtížných dobách během jejich života. Hm. Budu dohlížet na v uplatňování paktu stability a růstu k zajištění trvale udržitelných veřejných financí pomohu v flexibilitu, tedy pomohu využít flexibilitu v rámci pravidel tak aby fiskální politika mohla hrát stabilizační eh, roli a podporovat tak nezbytné investice. Při implementaci eh, našich pravidel eh, se zaměřím na snižování veřejného zadlužení. Jako někdo, komu hluboce leží na srdci potenciálně destabilizující dopad vysoké zadlužnosti ve špatných dobách, také se budu zabývat adekvátním prostorem fiskálního prostoru Eh, abychom mohli čelit zpomalení eh, naší ekonomiky. Pakt stability a růstu samozřejmě není dokonalý. Využij eh, tu příležitost, kterou přináší v revize dvou a šesti balíčku, abych naznačil správnou cestu vpřed na základě dokladů z minulosti a mm, při zohlednění Eh, doporučení eh, Evropské fiskální rady a určitě eh, se postarám o to, abyste, do toho, abyste k tomu měli co říci spustím eh, Invest EU a Evropský eh, plán trvalé udržitelných investic jako investiční prioritu. Transformace naší ekonomiky eh, si vyžaduje investice. Investice k zajištění energetické transformace, ozelenění naší ekonomiky a splnění našich uhlíkových cílů. Investice do výzkumu, inovací a digitalizace. Investice do trvalé udržitelné infrastruktury, sociální investice je také třeba přijmout eh, kroky k posílení naší společné měny. Ukončit eh, hospodářskou a měnovou unii, to je eh, prioritou zvolené předsedkyně a je to také mojí prioritou. Rád bych složil ho této sněmovně a konkrétně tomuto výboru za vaše ambice v této oblasti. Průlom podpoří stabilitu podpoří důvěru, eh, sebedůvěru eh, v rámci eh, euroekonomiky a také mezinárodní pozici eura, což je pro nás geopolitická priorita. Vážení poslanci, 74% občanů souhlasí s tím, že Evropská unie by to měla udělat více, aby potírala daňové podvody. Já jsem odhodlán pracovat na účinném a efektivním zdanění, spravedlivém a efektivním zdanění v EU. Mojí první prioritou eh, bude, aby eh, zdanění eh, plně přispívalo k evropskému, v evropské zelené smlouvě. Já budu přispívat k evropskému rámci zdanění v, v oblasti životního prostředí, tak abychom přispívali ke klimaticky neutrální ekonomice. Posoudím celou řadu opatření, včetně aktualizace směrnice o energetických daních, abychom je sladili s ekologickými cíly a abychom mohli eh, pracovat na eh, hraniční eh, uhlíkové dani v EU, aby to bylo v souladu s našimi cíli. Postarám se o to, aby tento rámec byl spravedlivý a sociálně vyvážený a chci také posílit používání přechodových opatření, pasral clauses a dalších nástrojů ze smluv Eh, které eh, se přijímají prostřednictvím spolurozhodování a eh, kvalifikované většiny. Mm. Dále chci přispívat k jako za Evropu k reformě mezinárodního eh, zdanění právnických osob, aby to bylo eh, eh, <clears throat> připraveno na 21. století. Je zřejmé, že stávající systém je zastaralý. V přechod k digitální ekonomice vedl k rostoucímu rozporu mezi tím, kde se vytváří hodnota a kde se platí daň. Daňová konkurence také eh, zkresluje rozhodování podniků a eh, vede k daňovým politikám, eh, které mají zvednout krátkodobě daňové příjmy. Revize mezinárodního zdanění z právnických osob, na tom se teď pracuje v rámci G20 a na konci příštího roku bude třeba vyhodnotit mezinárodní debatu. Pokud nedojde k žádnému koncenzu, já budu mít za úkol vést snahu o spravedlivou nějakou evropskou digitální daň a společný daňový základ pro právnické osoby. Dalším mojím pověřením je bojovat s daňovými úniky já chci, eh, které nahlodávají eh, důvěru evropských občanů. Já chci eh, zaměřit mm, v mm, kárné kroky proti těm, kdo daně neplatí a naopak odhlednout od těch, kteří platí Evropský eh, projekt má chránit náš jednotný trh. Eh, řada eh, z nás považuje celní unii za danou. Nicméně napětí v oblasti obchodu a bezpečnosti mění podnikatelské modely a vzestup elektronického obchodu posilují argumenty pro silnou celní unii a já se pokusím o modernizaci eh, celní unie tak, aby byla na nové úrovni efektivity. Nejenom mé plány, ale všechny ty priority, eh, které naznačila eh, zvolená předsedkyně, si budou vyžadovat solidní základ spolehlivé statistiky, forby spolehlivé statistiky. Já přikládám velkou důležitost k dosažení profesionální nezávislosti Eurostatu Eh, Postarám se o to, aby Eurostat eh, zůstal důvěryhodným eh, referenčním zdrojem pro statistická data o Evropě. Mm. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, připomněl jsem jenom několik z hlavních cílů, na které se hodlám zaměřit během svého mandátu, pokud budu podpořen. Abychom jich dosáhli, tak v mnoha eh, případech budeme potřebovat obrovské eh, politické nasazení a já za sebe eh, budu maximálně snažit podporovat sdílená řešení znám tu rozmanitost politických názorů mezi jednotlivými politickými frakcemi, členskými státy i jednotlivými zeměpisnými oblastmi v Evropě. Nicméně v zájmu každého zabránit tomu, aby tyto rozdíly podporovaly Mm, předsudky eh, do eh, fáze, kdy to eh, zabrání našemu vzestupu v rychle se pohybujícím světě. To by byla tragická chyba. Mám rozumné politické zkušenosti a jsem si proto vědom, že abychom dosáhli řešení, musíme přicházet s kompromisy a podporovat kolegiální práci komise, zejména musíme podporovat vznik důvěry mezi všemi zúčastněnými. Vy budete eh, mým eh, referenčním eh, bodem. Máme tady ustálené procedury konzultací. Já budu konzultovat výbor pro hospodářskou a minovou politiku v Evropském parlamentu ještě než přímo důležitá rozhodnutí v rámci evropského semestru a budu s vámi diskutovat i priority zvolené předsedkyně von der Leyen. Eh, debata s Evropským parlamentem eh, pro mě nespočívá jenom v respektování eh, pravidel meziinstitucionální spolupráce. Jedná se o politickou volbu, hm, ve které obrana v liberální zastupitelské demokracie je jedinou cestou v před v tomto stávajícím světě. Děkuji. Thank you. Thank you, Mr. Gentiloni. We can move on. Děkuji vám, pane Gentiloni, a nyní můžeme přejít k otázkám. Začnou koordinátoři politických frakcí z výboru Ekon. A jako první má slovo Markus Ferber za EPP. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Pane, John, pane Gentiloni, mě pořád volají lidé z Říma, jak jste skvělý kandidát, jenom snad papež možná nevolal, máme, já, já vám snad ani Nemá, nemám se vás snad ani na co zeptat. E, kromě toho, jak to vidíte s paktem stability a růstu? E, jeden váš předchůdce z italské vlády řekl, že problém nejsou evropská pravidla, ale to, že jsou tato pravidla e, ignorována trhem. To bych mohl podepsat i já. Na druhou stranu, už jste se několikrát vyjádřil kriticky k paktu stability a růstu. Nová vláda vaší země Eh, hovoří stejně jako ta předchozí, nejraději o flexibilitě v paktu stability a růstu. A rozpočtový návrh na příští rok eh, eh, vykazuje nejenom nominální zvýšení deficitu, ale i zvýšení strukturálního deficitu, takže se vůbec není připraven na konjunkturální výzvy. Proto mám otázku, jak to vidíte s paktem stability a růstu a souhlasíte s tím, co podepisuji i já, že pravidla je potřeba dodržovat, a to i při eh, auditu eh, italského rozpočtu. Děkuji, pane Ferbre, za tuto otázku. A děkuji, děkuji také všem, kteří vám volali z Říma. Ale eh, vaše otázka je každopádně velice relevantní. Máme pravidla, máme pakt stability a růstu a musíme ho implementovat. A v rámci paktu existuje flexibilita. To není žádný ústupek té nebo oné zemi. Je to něco, co je zkrátka zakotveno v pravidlech. A já se nebudu vyjadřovat k návrhu italského rozpočtu, protože mimochodem my ho nemáme. My máme návrh rozpočtu naplánován až za 12 dní. A k tomuto, tomuto návrhu rozpočtu budu věnovat úplně stejnou pozornost a budu ho brát vážně jako ostatních 26 členských států. Pane Ferbre, chtěl bych říct si zcela jasně, křišťálově jasně, je-li to možné, že nejsem a nebudu zástupcem nějaké vlády v komisi. V komisi máme zástupce vlád sice, ale já budu komisařem eh, hospodářských záležitostí. A v této funkci se budu zabývat návrhy rozpočtu všech 27 členských států. Budu-li ve funkci potvrzen. Děkuji. Děkuji, pane Gentiloni. E, ty příslušné smlouvy o, z Evropské smlouvy a z Paktu stability a růstu, e, tam jsou to, co jenom asi dvě stránky. A e, komise potom má k výkladu těchto pravidel asi 100 stran. Já se vás teď nechci ptát, eh, jestli eh, se dá nějakým způsobem šetřit, ale eh, každopádně nemyslíte si, že eh, bychom měli dospět ke značnému zjednodušení, aby členské státy vůbec jasně věděli, jaká jsou pravidla a aby nemuseli si najít svůj bod z těch 100 stran, z těch 17 kroků, aby měli jistotu, že dodržují pravidla. Nemyslíte si tedy, že by bylo dobré to zjednodušit, aby panovala větší jasnost eh, a precizita ohledně paktu, a, paktu stability a růstu, aby konečně mohly být uvaleny i sankce v případě porušení pravidel. Souhlasím s vámi v tom, že pravidla paktu stability a růstu jsou všechno jen nejednoduchá. a velice si vážím eh, příspěvku Evropské fiskální rady. Eh, to byl příspěvek, který se soustředil na tři prvky. Zjednodušení, vymahatelnější a více, větší anticykličnost. Myslím si, že to jsou tři faktory, které jsou nesmírně zajímavé. Teď, jak víte, chystá se eh, přeskum sixpacku a tupeku a tento, přes, tento přeskum by měl být dokončen do konce roku. A to bude vynikající příležitost k tomu, abychom diskutovali, jak dál. Budeme dělat legislativní změny, anebo budeme změnit výklad stávajících předpisů. To bude velká debata, do které se samozřejmě společně s vámi zapojím. Děkuji, Jonas Fernandez za SD. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Vítejte, pane dezignovaný komisaři. Zdá se, že eh, Evropa čelí zpomalení ekonomiky. Je to zpomalení, eh, zatímco na druhé straně měnová politika naráží na své limity. A je jasné, jak už jste sám říkal, že bude potřeba další jiná fiskální politika. Ale k tomu je potřeba také revize paktu stability a růstu. A v těchto chvílích máte nějakou vizi nebo nějaký cíl, Eh, kontrolovat veřejné účty jednotlivých členských států. To mi připadá správné, ale zároveň stejné úsilí, které pakt vyvíjí směrem k snižování veřejného deficitu, eh, neměl by také zároveň využívat fiskálního prostoru ostatních států, které mohou pomáhat a zlepšovat eh, ekonomickou aktivitu. Zdá se, že ten pakt má velkou anticyklickou kapacitu a komise má pravomoci k tomu, aby nutili, nutila některé státy, aby rozšířili své investice. Jak plánujete revizi tohoto paktu? Ano, máte pravdu, ekonomika zpomaluje, jak právě pan Fernandez řekl. Děkuji vám za otázku. Čelíme zpomalení. Ekonomická prognóza bude zveřejněna za jeden měsíc v listopadu. A myslím si, že z ní se bude dát pochopit rozsah toho zpomalení a to, jak dlouho bude to zpomalení trvat a zda bude tedy nutné nějak přehodnotit fiskální stanovisko. Obecně ale souhlasím s tím, že pakt stability a růstu se nesoustředí pouze na snižování deficitu, ale také na růst a na koordinování fiskálních politik v Evropě. Protože je pravda, že pokud máme nástroje pouze měnové politiky, tak to nestačí. Zcela obecně to nestačí. Ale zejména v těchto dobách, kdy čelíme tomu zpomalení. Právě teď je potřeba k měnové politice dodat ještě koordinovanější fiskální politiku. Samozřejmě se zohledněním těch zjevných rozdílů mezi členskými zeměmi. A také silné zaměření na investice. Myslím si, že máme několik nástrojů v programu paní von der Leyen, které mohou rozšířit naše aktivity v oblasti investic. A této příležitosti bych chtěl využít, abych vám poděkoval jakožto spolu zpravodaji a ostatním zpravodajům za vaše rozhodnutí, které umožnilo program Invest EU, což je relevantní nástroj, který se bude používat v příštích pěti letech. Doplňující otázka? Ano, Kromě toho, že je potřeba revize paktu stability a růstu, abychom dosáhli globální politiky v, celém, v celé Unii, která by byla více anticyklická, je jasné, že potřebujeme také nástroje pro eurozónu, centralizované nástroje pro eurozónu, eh, které by doplňovaly národní fiskální politiky a eh, občas vytvářely eh, společnou fiskální pozici eurozóny ty eh, investice, které provedla komise v minulém legislativním období a závazek paní Ursuly von der Leyen eh, o jistotě zaměstnání, myslíte si, že tedy bude moci vzniknout nějaký rozpočet pro eh, eurozónu, zkrátka dosáhnout na centralizovaného nástroje, který by byl komplementem národních politik, což by, bylo, což by byl tedy společný, společný nástroj, který by usnadňoval řízení cyklu. posledních týdnech zaznělo několik eh, relevantních hlasů, které zdůraznili to, co je podle mě evidentní. A sice, že když máme měnovou unii, měli bychom mít také stabilizační nástroje. Před pár týdny to tady opakoval předseda Draghi. Velice často to říká Mezinárodní měnový fond a OECD ale kromě toho víme, že musíme čelit politickým rozdílům mezi členskými státy. A e, dezignovaná předsedkyně komise už naznačila několik nástrojů, které z mého pohledu jsou relevantní. Jedním z nich e, je to, ten systém pojištění v nezaměstnanosti a druhý je rozpočtový nástroj konvergence a konkurenceschopnosti. Pak máme další návrhy, které komise minulý rok předložila. A myslím, že není potřeba je smést ze stolu. Je potřeba pokračovat v této diskuzi, zohledňovat různé pozice, ale přitom vědět, že budoucnost měnové unie je prohloubení měnové unie a její doplnění o stabilizační nástroje. Thank you. Luis Garicano from Renew Europe. Luis Garicano, Renew Europe. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Gentiloni, já bych chtěl pokračovat v té otázce stabilizačních nástrojů a zejména pojištění v nezaměstnanosti, které navrhuje paní von der Leyen. A chtěl bych slyšet vaše názory. Já si tedy myslím, že tohle je velice silná forma stabilizační politiky. Pojištění v nezaměstnanosti je ze své podstaty anticyklický nástroj, který může pomoci stabilizovat eurozónu, ale všechno je v detailech, jako vždycky. Zejména eh, bych eh, rád znal vaše názory na to, jak můžeme dosáhnout vytvoření tohoto nástroje pojištění v nezaměstnanosti tak, abychom se vyhnuli e, některým rizikům, e, které e, jsou velice dobře známé, jako, jsou, jako jak se vyhnout morálnímu riziku nebo permanentním transferům eh, a jak to bude ladit s národními pojištěními v nezaměstnanosti. Eh, tohle je jenom tak a priori, to je samotný zárodek této debaty, ale zkrátka, jak navrhnout tento systém pojištění v nezaměstnanosti. Děkuji vám, pane Garikano. Myslím si, že tento návrh má dvojí cíl. A neměli bychom samozřejmě podceňovat eh, ani jeden z těchto cílů. Ten první, to je sociální cíl, který se orientuje především na naše občany. Jde o to mít nástroj, který by posílil eh, národní boje, národní nástroje boje proti nezaměstnanosti. A tohle je relevantní bod, protože v tomhle případě můžeme spojit nástroj, který má jasné sociální poselství a sociální záměr. Také se stabilizačním nástrojem. Ale není to tedy pouze stabilizační nástroj, to je to, co jsem chtěl říci. A čím by pojištění v nezaměstnanosti nemělo být? Vy jste to už řekl. Neměl by to být nástroj k permanentním transferům z jedné země do druhé. Neměl by oslabovat proces strukturálních reform, které probíhají v jednotlivých členských státech. Mělo by se soustředit na vnější relevantní šoky a mělo by docházet k rychlému automatickému proplácení. A potom máme velký tým a mým úkolem je definovat tento mechanismus, což bude jedním z mých hlavních úkolů technicky a politicky. Bude se toto schéma soustředovat na půjčky nebo na přímou podporu národním rozpočtům? Tahle diskuze je nesmírně relevantní a není jisté, Zda tyto dva scénáře musí být v přímém rozporu, buď jedno nebo druhé. Dá se začít jedním a potom eh, to nějak měnit, to je ale záležitost, na které budeme velice intenzivně pracovat v příštích týdnech. Čeká vás samozřejmě mnoho práce na tomto návrhu v příštích týdnech a měsících. Já bych chtěl slyšet něco o vaší představě časového harmonogramu. Kdy si myslíte, že se dočkáme nějakého návrhu? Jaké budou vaše velké priority? Co odsunete eh, až na později? Jak eh, tedy plánujete časově tu reformu a práci s námi? Já se pustím do práce okamžitě. Co to znamená okamžitě, to samozřejmě znamená na politickém vývoji. Ale myslím tímto, že pokud budu potvrzen ve funkci, tak na tom budu spolupracovat s kolegou Schmidtem a s celým kolegiem komisařů. A abych byl upřímný, je jasné, že takovéto schéma založené na likviditě a půjčkách je poměrně jednoduché, nebo dobře, není, nic není jednoduché, ale je to jednodušší a rychlejší, pokud by to bylo založeno na podpoře do rozpočtu. Pak jsou to ale určité komplikace s definicí v našem evropském rozpočtu. Ale jak jsem už říkal ve svém úvodním projevu, měli bychom být ambiciozní, a to i u tohoto bodu. I tady si myslím, že musíme být ambiciozní. Jo. Sven Giegold. Děkuji Sven Giegold za zelené. Pane Gentiloni, LuxLeaks a další daňové skandály Mm, poškodili reputaci, efektivitu a férovost jednotného trhu. Poslední komise přispěla k pokroku pod tlakem tohoto parlamentu, ale zneužívání společného trhu pro nerovné a nefér nízké daně trvá. Eh, prezentujete akční plán eh, spravedlivého zeleného zdanění, eh, včetně nových legislativních návrhů nový daňový balíček o efektivním korporátním zdaněním, který by přispěje k minimální eh, korporátní dani v EU a za druhé posun k ekologickému energetickému zdanění, včetně daní na, koresen, eh, na eh, karosen pro letectví a karbonovou daň při zajištění principu mm, polluter pays, znečišťovatel platí. Děkuji, pane Gigold. Osobně jsem přesvědčen, že zdanění, které desetiletí nebylo tak e, klíčové, e, mm, jsou tady známé iniciativy evropských institucí a nyní je ale stále více relevantní v posledních letech. Což je také díky iniciativám parlamentu. Mým úkolem je tedy ocenit to, co bylo odvedeno, to je velmi relevantní a mým úkolem bude pokusit se udržet tento Eh, tu setrvačnost v této věci a pokud to bude možné ho posílit. Návrhy um, tedy zavázat se k novému akčnímu plánu, by z mého hlediska mohla být cesta. Jak tedy eh, dát okamžitě, tedy vyslat to poselství, ano, my se angažujeme v této věci, životní prostředí, korporátní, digitální, mm, daňové podvody a tak dále. Dobrý, dobrá cesta by byla navrhnout kolegiu plán zaměřený také na zájem našich občanů a veřejného mínění. A vy víte mnohem lépe než já, že toto je osobní politický závazek. Pracujeme v kolegiu a v interinstitucionálním rámci, kdy rozhodnutí o zdanění je věc jednomyslnosti v Evropské radě. A toto bude jedna z našich polit- velkých politických výzev v příštích několika letech. Doplňující otázka. Děkuji. Děkuji za tento osobní závazek. Kromě e, některých návrhů poslední e, komise, které zůstaly, zůstaly zablokovány v radě, vy jste indikoval, že budete ochoten některé tyto návrhy mm, přesunout z jednomyslnosti k, do E, většinového hlasování podle článku 116 smlouvy. Které z těchto návrhů považujete za vhodné k většinovému hlasování a kdy si myslíte, že bude správná chvíle to udělat? Jak víte, jsou tady komplikované na právní e, problémy, pokud e, se odvoláme na článek 116. Jak víte, je to relevantní odchylka od podmínek vnitřního trhu. V této věci, pokud chceme využívat článku 116, tak volba tématu je striktně eh, vázána na tuto podmínku. Takže můžeme přesunout některé eh, ekologické věci nebo některé otázky korporátního eh, zdanění pod článek 116 pouze pokud je jasný koncensus v tom, že toto významná odchylka existuje. Eh, tu mm, pasarel klauzuli. Mm, tím skončím, tam to možná bude jasnější, ale máme méně jasno, eh, je to méně tedy jasně právně závazné než článek 116, ale potřebujeme jednomyslnost. Pan Antonio Rinaldi, ID. Děkuji, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, já budu mluvit italsky. Pane Gentioni, myslíte si, že bychom měli namyslet znovu nad metodou komise, jak kalkulovat výpadek v eh, produkce, protože vede k nižšímu eh, posouzení to věcí. Eh, například podle metodologie OECD, což vede k větším negativním zůstatkům. V Itálii byl nedávno navržen rozpočet, který, kde je zlepšení 0,6 strukturálního deficitu, ale bude se to rovnat vlastně zhoršení o 0,1% a 0,4% je tedy nereálný slib Eh, získat zpět daně omezením úniku. Myslíte, že to indikuje, že rozpočtová pravidla nebudou respektovány? Článek, eh, stránka 9 to jasně indikuje. Ten, znamená to, že by měla být implementován postup na, eh, pro nadměrný deficit, jak bylo navrhováno začátkem roku. Uh, Dále chcete řešit komerční přebytek, obchodní přebytek, které mají především Německo a Nizozemí eh, již řadu konsekutivně eh, nich let. Je to více než 6%, je to v souladu s ustanovením Sixpacku. Děkuji, pane Rinaldi. Především je tady Eh, aktualizace ekonomického eh, finančního posouzení eh, podle italského práva. Není to návrh rozpočtu zatím, je to jenom aktualizace. Proto s vaším dovolením bych vás prostě odkázal na to, co už jsem řekl v minulé odpovědi. Budu spolupracovat mm, od 1. listopadu, pokud budu potvrzen jako komisař a podívám se podrobně na návrhy rozpočtu 27 zemí, včetně italské vlády. A budu eh, předpokládat, že ty návrhy budu mít k dispozici. Mm, Itálie by měla dát návrh rozpočtu do poloviny října. Co se týče eh, propadu eh, produkce a potenciálního růstu, mnoho politických stran, mnoho pozorovatelů Eh, se k tomu vyjádřilo v posledních letech. Mm, řešili mimo jiné problém my při identifikování přesnosti těchto indikátorů. Evropská fiskální rada nedávno toto analyzovala, eh, navrhla eh, spolehlivější kritéria, například benchmarking veřejných výdajů. Já jsem navrhoval, že toto by bylo spolehlivější než tedy um, rozdíl eh, v produkci a potenciální růst, což je trošičku subjektivnější posuzování. Diskuse, která eh, bude probíhat v příštích týdnech a měsících, se částečně bude zaměřovat eh, na možné revize 2-packu a 6-packu ehm, Eh, aby to bylo zjednodušené, aby se to jednodušeji řídilo, což je eh, důležité. Nemám už čas odpovědět dál, ale tím budu muset skončit. Jsou některé země, které mají větší fiskální prostor než jiné, mohou to využít. Samozřejmě rozpočtové otázky jsou v rukou národních vlád a stanovisko komise je, že pokud máte fiskální prostor, tak je eh, správné ho využít. Děkuji. Já budu velice stručný teď. Já se chci ještě vrátit k rozpočt, návrhu rozpočtu z 39. vaší vlády. To je důležitý dokument, musí jít do parlamentu, může být pozměněn, to víme, ale v podstatě v podstatě ta doporučení tam jsou a ty změny budou marginální maximálně tedy. Takže by mě zajímalo vaše posouzení vašeho postoje, jak budete interpretovat tato čísla, pokud budete potvrzen jako komisař, protože minula, k minulé vládě se v uvozovkách přistupovalo jinak. Dále k tomu mm, rozdílu v produkci, mm, já jsem jenom chtěl vědět, zda metodologie komise byla identická s metodologií OECD nebo IMF abychom měli tedy homogenní data a srovnatelnost dat. Co se týče eh, dalších věcí, tak mě by zajímalo, jaký vztah předpokládáte, že budou mít jiné státy s návrhy zaměřenými na fiskální expanzi. To bych doufal, že bude ta linie, která bude přijata. Pan, děkuji, pane Rinaldi, za vaše doplňující otázku. K otázce fiskální expanze, tak eh, to jsem neměl eh, čas ve své původní odpovědi vysvětlovat, co se týče návrhu komise. Během léta eh, si Pamatujete, že jsme eh, uvažovali o mm, neutrálním fiskálním přístupu 7. Eh, listopadu bychom měli mít čerstvé odhady, které, myslím, budou indikovat řadu věcí. Mimo jiné, zda je zpomalení růstu, nemluvíme o recesi, ale o zpomalení růstu a mm, bude jasná indikace, zda je to, zda to bude krátkodobé nebo dlouhodobé. A to pak um, ovlivní uh, fiskální postoj komise, což, který bude sdělen pak uh, v dalším semestru eh, členským státům. Pan um, Overveld. Dobrý den, eh, bylo hodně řečeno o paktu stability, fiskálních pravidlech. Vy jste, budete zodpovědný za Eurostat, kde stále máme pravidlo, že veřejné investice mohou být eh, mohou, musí být eh, dány do rozpočtu v době provedení té investice, což je absurdní. Žádná Eh, firma nepracuje s odpisovými pravidly pro investice. Změna tohoto pravidla by byla nejefektivnější způsob, jak stimulovat investice a jak rozšířit fiskální prostor. Změníte toto pravidlo? Děkuji za otázku. Ta otázka mi také umožňuje konstatovat něco, co považuji za velmi relevantní. Když jsem byl um, dezignován komisařem a věděl jsem tedy od předsedkyně, že budu zodpovědný také za Eurostat – vedle Edfina Taxco, které dobře znáte díky jejich efektivitě a kvalitě. Ten eh, signál, který jsem dostal, a ten chci vám zopakovat, je, že první věc, kterou by měl udělat komisař, eh, který má zodpovědnost za Eurostat, je zachovat nezávislost Eurostatu. Takže ta kritéria, čísla, politiky, já vím i z mé zkušenosti jako premiér, že politici a členové vlád nejsou vždy spokojeni s obsahem a načasováním statistik. Ale to je pravidlo. Takže moje první reakce na vaši otázku. Mm, mé kapacitě budu zodpovědný za Eurostat. Bude znamenat, že nebudu moci ovlivňovat jejich nezávislá kritéria. Bude to na parlamentu, na kolegiu, nikoli na zodpovědném komisaři, aby rozhodoval, zda zda toto kritérium je nebo není korektní. Follow, eh, prosím, doplňující otázka. Fiskální záležitosti souvisí se zdaněním. A já jsem četl ve vašem textu, že jste pro fiskální harmonizaci a také chápu, že jste pro hlasování kvalifikovanou většinou v daňových záležitostech. To znamená v běžném jazyce, že budete spíše pracovat jaksi pro větší země než pro menší. E, jak e, se budete řešit zájmy e, daňové menších členských států? Já se pokusím usilovat o pracovat na koncensu, což je nezbytné v práci Evropského komisaře. A především v oblasti zdanění kde máme článek 116, tam máme pravidlo jednomyslnosti. My víme, že poslední návrh o významné digitální přítomnosti, e, který e, prezentovala komise, tak e, schválilo 24 členských zemí, nikoli tři členské země, ale v tuto chvíli to, jak se zabilo ten návrh, nikoli pro budoucnost teda. Takže role členských zemí, velkých nebo malých, ve zdanění je velmi relevantní. Máme ale veřejné mínění, máme parlament, máme pasarelu, máme článek 116. Nemůžeme akceptovat to, že se budeme vyhýbat jakémukoliv rozhodování o, o daních. Děkuji. Manon Obry za GUE. Dobrý den, pane Gentiloni. Já se chci vrátit k otázce daňových úniků, která, myslím, nás musí velmi zajímat. Nebudu mm, od, jmenovat celý ten seznam skandálů Panama Papers, eh, LuxLeaks a další ale týká se to mnoha velkých nadnárodních firm, některých mimochodem, eh, eh, které dobře znáte z vašeho portfolia předtím, než jste byl komisařem, jako eh, Amazon, LVAME, kteří se nechovají exemplárně v daňových otázkách je málo tedy je tam celá řada eh, daňových rájů, Panama a podobně. Já jsem pracovala pro nevládní organizaci Oxfam, to asi znáte, a možná jste si všimli, dnes dopoledne byla zorganizována akce, která měla upozornit na určité mezery na tom seznamu daňových rájů. Ehm, také upozornit eh, mm, výbor tax 3 a mm, ta kritéria, eh, která se týkají zemí, která byla stahnuta z toho seznamu. Co uděláte pro to, aby byl seznam objektivnější? Budete eh, reformovat obskurní kodex chování a kritéria všech škodlivých daňových praxí a zvážíte také e, nulové e, sazby jako mm, zvláštní kritérium? Děkuji za mm, vaši otázku, paní Obry. Co se týče mého portfolia, vy jste e, o tom mluvila. Já jsem to zlikvidoval. Já jsem deklaroval předtím, než jsem odeslal své dokumenty výboru Jury. To nebyl žádný um, nemilionové portfolium. V každém případě to bylo zlikvidováno. Myslím, že máte pravdu. V tom, že musíme být efektivní a účinnější, efektivnější vůči daňovým rájům. Zda to, co jsme udělali v posledních letech, nebylo účinné, já si to nemyslím. Já nechci tedy obhajovat něco, co jsem osobně eh, nedělal, já jsem tady nebyl, ale myslím, že Parlament by měl být pišný na to, že došlo k pokroku. Také ten blacklist, o kterém mluvíte, jistě něco zlepšil. Ale mohu nepřímo potvrdit, tak jako bývalý ministr zahraničí, že v mnoha zemích ve světa je ta soft power těch černých listin evropských je velmi silná. A funguje to. Vede to ke změnám přístupu v mnoha eh, těch nejhorších fiskálních režimů světa uděláme víc, když to budeme dělat společně. Děkuji, pane Žantiony. Eh, jistě to není milionové portfolium, ale 100 eh, milionů euro, několik desítek milionů euro Amazon. To by vás možná odradilo od regulace tohoto podniku do budoucna. Eh, ke koherenci říká se, že se že budou eh, sankce na státy na seznamu toho daňových rádí státy jako Lucembursko. Jak může být eh, Unie eh, kredibilní, když uvnitř jsou jedny z nejhorších daňových rájů? Státy, které na evropské úrovni to blokují, to nejsou velké země, ale státy jako Lucembursko nebo Nizozemí. Ehm, Evropa eh, se mění na daňovou konkurenci, kde jsou eh, státy stále štědřejší, což škodí. Mm, budete připraven vůči těmto eh, praktikám stanovit minimální sazbu evropským podnikům a mm, budete žádat členské státy, aby členské státy byly posuzovány stejně jako třetí země? Eh, zablokované téma v radě, transpar- fiskální transparentnost, budete to deblokovat veřejně zem, stát po státu? Děkuji. Já myslím, že nemůžeme akceptovat myšlenku agresivní daňové konkurence mezi členskými státy. To je realita, kterou nemůžeme akceptovat. Musíme na tom pracovat. Minimální zdanění je jedno z řešení. Vy víte, že ten projekt není úplně um, rozjetý tedy, eh, nebo mm, odblokovaný v radě. A víte, že mobilizace veřejného mínění, parlament, síla parlamentu a z mé strany jasné rozhodnutí eh, komisaře pro ekonomiku a komise. Eh, budeme na tom pracovat a najdeme řešení. Děkuji a teď druhé kolo otázek. Já vám všem připomenu řečnickou dobu. Takže opravdu vás žádám, abyste nechali vždycky eh, minutu na otázku a minutu na odpověď. Následnou Jose Marcia a eh, Magavi Marfil z EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane rezignovaný komisaři. Vy jste ve svém projevu hovořil o e, zpomalování ekonomiky. Někteří autoři se domnívají, že zažíváme něco vážnějšího, že jsme na začátku krize, která nebyla krize e, podobná té, že to nebyla krize e, poptávky, jako v případě Lehman Brothers, ale že je to krize nabídky. K tomu máme napětí mezi Čínou a Spojenými státy, cla, rozdíly technologické války, Brexit, a s tím související následky. Z toho je jasné, že jedinou terapií jsou strukturální reformy, ale ve střednědobém horizontu podle uh, Christian Lagarde uh, bude potřeba zavést flexibilitu do měnové a rozpočtové politiky. Já mám tři otázky kolik čas, nebo jak, jak dlouho si myslíte, že můžeme pokračovat s tak historicky nízkými úroky za druhé, když jste hovořil o flexibilizaci, tak tím myslíte ty eh, statistické efekty, eh, nebo tím myslíte eh, ne, blíže investice do digitálních šampionů nebo do ekologie? A jaké jsou ty strukturální reformy pod vaší kompetencí, které by mohly vést k takovýmto politikám a kterým bychom vyléčili tu chorobu? Já jsem mimo jiné jeden z těch, kteří volali Markusu Ferberovi, a e, myslím si tedy, že vám můžu vyjádřit. Uh, well, thank, thank you very much. Děkuji vám, pane Margajo. Hmm, španělsky vám nezvládnu odpovědět, tak anglicky. Já už jsem tady eh, mluvil o té prognoze na listopad, protože eh, to je pro nás institucionální milník. Všichni eh, hledají eh, prognózy od různých institucí po celém světě. A my všichni víme, že máme závažné zpomalení a že eh, toto zpomalení by mohlo trvat eh, déle než 6 měsíců nebo rok. Takže v tomto případě, ale každopádně, nemůžeme eh, eh, spolehat jenom na měnovou politiku. Bavíme se tady také o rozhodnutích o měnové politice. Já tady nekomentuji rozhodnutí v ECB. Nebudu jej eh, rozhodovat, eh, komentovat. Ale každopádně víme, že jenom měnovou politikou eh, dostatečně obtížné situaci a možné mu dlouhotrvalému zpomalení růstu nebudeme moci čelit. Co bychom měli dělat? Koordinovanější fiskální politiku, investice a strukturální reformy. Na posledním uh, summitu se jedno rozhodnutí týkalo uh, toho nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost. Jehož cílem je podpořit strukturální reformy. Uvidíme, jak to bude financováno a jak to bude efektivní. Nicméně cíl je eh, zcela eh, zřejmý a udává se tím směrem, který jste zmínil. Následná otázka. Vy jste třikrát hovořil o 27 rozpočtech, ale nás je pořád ještě 28. Kromě toho se, se hovořil o fiskálních podvodech a pokud je řeč o Brexitu, tak tu máme problém hranice mezi Irskem a Severním Irskem, to je problém sám o sobě ale byl by to tedy precedens, který by britská vláda chtěla využít pro budoucí vztahy celého Spojeného království se zbytkem Evropy. Současná eh, vláda eh, hovoří o vytvoření jakéhosi Singapuru na druhé straně kanálu. Eh, já si myslím, že je třeba být zcela, že je třeba být zcela otevřená a že máme zkrátka dům s jedněmi dveřmi a potom tu máme různé daně a cla, daně, daně pro bohaté, daně z hazardu a další. To všechno eh, v podstatě znamená eh, určitý rozdíl eh, a je pravda, že zodpovědné španělské vlády dělají ještě něco víc. Já bych se chtěl zeptat, eh, co budeme dělat v záležitosti eh, finančních rájů a co budete dělat proto, aby budoucí vztahy Spojeného království a zbytku Evropské unie nevytvořili nějaký režim, který by se nerovnal vlastně ničemu jinému, protože to by bylo riziko pro eh, rozpočty a finance Evropské unie. <clears throat> Well, it should be very clear. Mělo by to být velice jasné. Z našeho pohledu. Den po uh, vystoupení Británie eh, bez dohody pro nás Británie bude třetí země. My jsme to nechtěli. My jsme si to tak neplánovali. Ale mohlo by to být Eh, eh, autonomní rozhodnutí eh, Velké Británie. Uvidíme. Já jsem viděl dialog mezi Žánem Kolandem Junckerem a britským premiérem. Za nás bych řekl akorát dvě věci. Irská hranice nebude uh, pevná. Musíme uh, plně respektovat Velkopáteční dohodu. Nemůžeme vytvářet nový mimořádný problém v Evropě hned po Brexitu v Irsku. Druhá věc. Pamatuji si ty obtíže, když jsme měli dohodu s premiérkou Mayo o Gibraltaru. V tomto eh, případě eh, jsme dosáhli dohody nějak tak mezi vaší vládou a Evropskou unii a Británií. A musíme tam eh, zachovat tyto závazky. A teď Joachim Schuster za SAD. Děkuji. Pane Gentiloni, Evropská hospodářská měnová unie, tady jsem. Evropská hospodářská měnová unie obsahuje eh, velice eh, restriktivní eh, orientaci na cíl v oblasti rozpočtové politiky, konsolidace rozpočtu a v obecných zásadách Ursula von der Leyen teď hovoří o um, investičním plánu pro trvale udržitelnou Evropu, kde se hovoří o enormních sumách tisíců miliard eur takovéto dodatečné investice eh, určitě eh, nebudou eh, moci vzejít jenom ze soukromého sektoru. Naopak, veřejný sektor z mého pohledu tady hraje klíčovou roli, aby vyrovnal stávající selhání trhu a podpořil investice, které přispějí k udržitelnosti a k boji se změnami klimatu. Souhlasíte tedy, že Evropský zelený díl Eh, díky mobilizaci, musí zajistit mobilizací eh, soukromých a veřejných zdrojů eh, k vytvoření nových energetických nosičů a mm, také jednostranná orientace hospodářské a finanční politiky v EU neměla by být přehodnocena. Uh, well, thank you, honorable Schuster. Děkuji vám, pane Šustře. Ano, evropský, evropská zelená smlouva. To je velice eh, velká priorita. Předsedkyně von der Leyen to řekla zcela jasně. A já s ní osobně velice souhlasím. Ta otázka jednoho bilionu, to je eh, opravdu mimořádné. Myslím si, že na tom bude mm, třeba intenzivně pracovat osobně s eh, místopředsedou eh, eh, Timmermansem a Dombrovskisem. protože musíme vytvořit dobré prostředí k tomu, abychom mohli mobilizovat soukromý kapitál samozřejmě, ale abychom dosáhli takového závazku tak musíme spojit soukromé investice také s mobilizací veřejného prostřed, eh, veřejných investic po celé Evropě. Tyhle, tenhle plán, ten uh, investiční plán pro trvalou udržitelnou Evropu, začíná uh, současně s uh, plánem InvestEU. A ten má silně přispět k tomuto plánu pro trvalou důležitelnost, protože eh, ten hub InvestEU, jak tomu říkáme, bude, musí přispí, bude muset přispívat do nových projektů, které budou eh, eh, schopné získat silnou kapitalovou účast. I tak budeme nadále pracovat mm, na definování standardu pro zelené dluhopisy. To je, myslím, jeden z našich cílů pro nejbližší budoucnost. A ta práce už probíhá, jak jste říkal. Následná otázka. Děkuji. Úspěšná eh, eh, implementace takové investiční strategie, podívejte se na to, zejména eh, Eh, když se povede ekologická eh, transformace hospodářství, tak konkurenční situace eh, evropského hospodářství vůči zahraničním konkurentům se změní. A k zajištění rovných konkurenčních podmínek je třeba to zelené vyrovnání na hranicích, tak jak to stanovila Ursula von der Leyen za úkol. Eh, co si myslíte, eh, že budou eh, zásadní parametry takového zeleného vyrovnání na hranicích? Jak říkám, ta práce ve službách ECFIN probíhá. Tam ten signál je, myslím, velice jasný. Je tady rostoucí investiční eh, kapitál, dostupnost investic po celém světě. Eh, hlad po investicích s určitým účelem, eh, po investicích s ekologickým účelem. Takže mm, to, jestli se nám podaří dát zelenými dluhopisy, určit, nasadit určitou letku na trhu, tak to bude velice užitečné ehm, a vytvoří to velice pozitivní prostředí pro investory. Bylo by divné, kdyby Evropská unie chyběla v této oblasti, v této oblasti, která je teď eh, velice ehm, pozitivní, eh, pozitivně přijímána eh, ve všech hlavních městech. Děkuji. A rovnou bych připomněla, že už máme 15-minutové spoždění, takže prosím, pokuste se eh, omezit se kvůli dalším řečníkům. Žil Boje, New Europe. Oui, merci, monsieur le commissaire désigné. Alors, pendant... Děkuji, pane designovaný komisaři, já jsem tady. Eh, během poslední volební kampaně jsem byl velmi překvapen, že se mě občané často ptali na eh, fiskální harmonizaci uvnitř Evropské unie. Já jsem si myslel, že to je technické téma, ale zjistil jsem, že to je politické téma, které mobilizuje naše občany. A pokud lze soudit eh, otázk, podle otázek kolegu nejenom francouzské občany, já vám eh, děkuji za větší. Jsme si, eh, vidíme, že reakce EU neodpovídá očekávání, především také z důvodu jednomyslnosti, o které jsem mluvilo. Je třeba Eh, najít jednomyslnost, abychom se zbavili jednomyslnosti. To je eh, paradox. Nevím, zda se nám podaří dosáhnout jednomyslnosti této věci, nicméně je nás hodně, kteří si přejeme, aby tento mandát eh, mm, se dosáhl konkrétního pokroku. Je to problém, který je velmi složitý, Nechce aby to vyřešil za jednu nebo dvě minuty. Je třeba ho Eh, rozložit na celou řadu drobných úkolů, které budou eh, proveditelnější. Takže moje otázka, jaká první, jakou první konkrétní akci navrhnete eh, v rámci tohoto mandátu? Doufám, že to budeme dělat společně a doufejme, že náš mandát tedy dosáhne konkrétního pokroku, aby splnilo očekávání občanů. Děkuji, pane poslanče. je třeba rozhodovat eh, jednomyslně a proto je třeba, se, eh, je třeba jednomyslnosti, abychom se vzdali eh, jednomyslnosti. Evidentně je to velmi obtížné. Nicméně um, já jsem na úvod řekl, že budeme potřebovat výjimečné politické úsilí a je to jenom politika, stejně tak eh, podpora veřejného mínění aktérů a myšování povědomí ze strany zemí, které mm, mají tedy jiný, jinou, jsou v jiné situaci. Je to um, trošku jiné než článek 116, protože pokud jsou jasné podmínky právní tak možná to bude snazší, to bych neřekl, ale jasnější. V pasarel um, je třeba enormního politického úsilí. Jeden malý příklad, který vám dám, to je jedna z prvních iniciativ, kterou mm, přijmu. Když Evropská rada rozhodla ne Eh, přejít k digitální dani. Tři státy, které nesouhlasily, řekly, že nebyli proti obecně, ale chtěli vyčkat vývoj koncensu na mezinárodní úrovni. Takže to uvidíme v příštích měsících. Vrátíme se k této pozici v roce 2020. Takže ještě 30 sekund na doplňující otázku. Jenom chci říci, že vy jste mluvil o mezinárodních jednání na světové úrovni v této věci, ehm, OECD a TO. Ehm, Ruská unie bude silná jenom pokud bude jednotná, takže už je, je nějaká Eh, společná pozice. My jsme, je nás hodně, kteří to budou sledovat v příštích měsíců, takže děkujeme, eh, že eh, budete také dělí na tom místě, které doufám zaujmete. Pokusíme se to udělat co nejlépe. Myslím, že máme o něco větší šance v této diskuse v OECD, ehm, než jsme tomu bylo za před pár měsíci. Nejsem úplný optimistou, ale myslím, že jsem méně pesimistický než před několika měsíci, protože diskuse mezi evropskými státy a spojenými státy pokročila a je tam eh, prostor, nějaký prostor pro řešení. Employment EPP. Teď Jose Manuel Fernandez za EPP. E Vážený pane předsedo, eh, pane předsedkyně, děkuji. Eh, pane komisaři, designovaný, společně s Komisař pro pracovní místa a budete odpovídat eh, za eh, dopady hospodářských otřesů na členské státy. My už jsme tady slyšeli o eh, systému pojištění v nezaměstnanosti. To je ambiciozní projekt, ale není jasné, jak se k tomu máte stavět. Nakonec bude tenhle projekt eh, založen na eh, dotacím nebo na dotacích nebo na úvěrech členských mm, státům nebo eh, směs obojího? A bude to pro všechny členské státy EU nebo jenom členy eurozóny? Jak jaké požadavky by takové, takovýto systém měl splňovat. Děkuji, pan Fernandezi. Já jsem dostal uh, takový úkol, abych definoval uh, ty klíčové parametry, takže ten, tento úkol asi nedokončím tady na tom slyšení. Protože ono to není tak úplně jasné. Vy už jste eh, zdůraznil ty hlavní eh, problémy, které tady musíme řešit. A já už jsem říkal, eh, co by tento nástroj neměl být. Žádné permanentní transfery, žádné oslabení strukturálních reform. Automatický mechanismus výplat. Takže potom se budeme bavit eh, přesně o dvou nebo třech otázkách, o kterých jsem mluvil. Úvěry nebo podpora a rozpočtu. Samozřejmě, zejména v této eh, situaci na finančních trzích, úvěry jsou slabší nástroj než eh, přímá rozpočtová podpora. Ale přímá rozpočtová podpora musí být eh, vysoce zafinancovaná, protože pokud máte externí eh, otřesy relevantní v několika zemích, podpoříte rozpočet bez eh, nějakého závažného relevantního financování, tak to, to nejde. My budeme uh, hovořit o té možnosti, při definici, uh, o té možnosti uh, nějakého počátečního systému uh, založeného na úvěrech a přechodu k uh, přímé rozpočtové podpoře. Uvidíme. Na nadcházejících týdnech toto musíme vyřešit, uh, protože tu definici mám, uh, s ní mám přijít velice rychle a tak uh, to budeme dělat společně. budete eh, uplatňovat komunitární metodu k eh, stanovení této definice. A pokud by tomu tak bylo, pokud by to tedy měly být úvěry, tak budete potřebovat také nějaké záruky uvnitř rozpočtu. A otázkou je, jaká eh, suma by tady musela být v té záruce. Pokud to bude ale také z rozpočtu, tak bude třeba nějaký příspěvek. A otázkou je, jestli tato eh, suma už byla definována, nebo je hor, její horní hranice nějak. Prakticky jste si odpověděl na tu svoji otázku. Protože my musíme, eh, nebo to, co musíme stanovovat, z toho vyplývá, že to bude ehm, buď systém s úvěry nebo systém s rozpočtovou podporou a bude to mít odlišné eh, důsledky. V prvním případě jsou ty důsledky hm, posledější ale je snadno. V tom druhém případě přímých transferů je třeba to projednat v našem víceletém finančním rámci. Protože je tedy třeba tady mít financování o víceletém finančním rámci, takže v několika týdnech tady přijdeme eh, s definicí eh, eh, toho systému a různých důsledků těch různých metod v rámci našeho rozhodování ve společenství. Děkuji, Juro Einauloma z SAD. Eh, pane eh, Gentiloni, máme eh, opravdu, máte opravdu impozantní politický životopis a to je určitě výhodou pro vaši pozici. Pro vaši pozici. Jedním velkým tématem je zdanění. Já tady dostávám spoustu telefonátů ohledně toho, že musíme pokročit jako EU dále, aby každý platil svoji spravedlnou daň. Tady spravedlivé digitální zdanění je velice podstatné, jak už jste zmínil. Můžete specifikovat eh, ty hlavní priority, které se týkaly eh, zdanění mm, velkých nadnárodních firm a zejména technologických eh, mm, firm velkých. A potom, jak dále s mezinárodním vyjednáváním ohledně digitálního zdanění. Děkuji vám, pane Heineluma. Myslím, že ten cíl je zcela jasný. Digitální revoluce nás poprvé eh, přivedla v situace, kterou nemůžeme eh, akceptovat, a sice, že hodnota se vytváří, často se vytváří prostřednictví eh, dat, prostřednictvím našich osobních údajů. Nicméně daně se neplatí tam, kde se vytváří hodnota. A to, myslím, je zcela nepřijatelné. Chci to říci, eh, chci říci, eh, že po určitých eh, vnitřních obtížích mezi členskými státy jsme se rozhodli odstranit nebo vzít si to nejlepší z mezinárodní debaty na G20 a v rámci OECD. Když se o tom rozhodlo, tak to mohlo vypadat jako taková úniková strategie pro případ obtíží. Ale teď, pokud vím, panuje reálná obava, zejména na straně Spojených států, a skutečná ochota k nalezení kompromisu v rámci OECD. Evropa tady hraje velice relevantní úlohu. Já jsem poměrně optimistický, že budeme schopni nalézt řešení na globální úrovni příští rok. Následné eh, otázky. Pane Gentiloni, eh, ve své písemné reakci jste říkal, že pokud nebude mezinárodní dohoda, předložíte, s evropský, předložíte evropský návrh k digitální dani. Můžeme tedy eh, očekávat ty výsledky buď tedy z mezinárodních vyjednávání, anebo eh, z eh, návrhu komise už eh, příští rok, v tom roce 2020 tedy. Ano, můj program je velice jasný. Pokud nebude připraven žádný konsensus příští rok, tak budeme mít evropský návrh. To znamená, že ve třetím čtvrtletí příštího roku budeme pracovat na tom evropském návrhu. Nebudeme eh, předbíhat evropským eh, návrhem eh, během mezinárodní debaty, ale velice vážně zavazují sebe i komisi k návrhu příští rok, pokud eh, nebude eh, dosaženo mezinárodního konsenzu. Děkuji, Ernst Utasun za zelené. Sí, señor Gentiloni, gracias. Pane Gentiloni, děkuji za to, že jste dnes tady. Eh, jsme na začátku zpomalení ekonomiky a bude potřeba se s ní nějak utkat. Potřebujeme mechanismy stabilizace a e, normy, které způsobily, že evropská politika způsobila v minulosti značné chyby a nyní hrozí, že tyto chyby se vrátí a to riziko je vysoké. Navzdory tomu je potřeba pokračovat s reformami, vy jste o nich už hovořil, hovořil jste o revizi Tupaku a Sixpaku, což samozřejmě vítáme a mě by zajímalo, co si myslíte o tom, že nedávno například Evropská eh, rada pro finance řekla, že eh, ty eh, normy mají jasný procyklický rys a předseda Evropské centrální banky řekl víceméně to tež. A mě by zajímalo, jestli se opravdu domníváte, zda současné normy mají procyklický rys a jaký typ změn si představujete v těch reformách Tupeku a Sixpeku, abychom se tomu procyklickému efektu do budoucna vyhnuli. tak eh, riziko procyklického efektu je zcela jasné. Myslím si, že Evropská eh, fiskální rada také o tomto eh, riziku hovořila zcela jednoznačně. A my budeme muset na konci té probíhající revize, která bude dokončena v polovině prosince, diskutovat o cestě vpřed. Já osobně musím říci, že si vážím filozofie Evropské fiskální rady. Tedy jednoduchost, vymahatelnost a anticykličnost. A tato filozofie platí i pro eh, mnoho mých eh, námitek vůči některým příliš složitým prvkům v pravidlech paktu stability a růstu. Je ale potřeba vědět, že rozhodnutí o dalším postupu po revizi učiní kolegium komisařů a evropské instituce. A nebude to lehké rozhodnutí. Já osobně vždycky zdůraznuju slovo ambice, takže bych velice rád dosáhl anticykličtějšího, jednoduššího a vymahatelnějšího souboru pravidel. Já tedy respektuji všechny názory, ale je potřeba postupovat opatrně, protože eh, ten týž problém bychom mohli vyřešit i některými nástroji výkladu, aniž bychom otevírali tu pandořinu skříňku legislativních změn. Rozhodneme do konce letošního roku. Máme tu velkou možnost vytvořit dynamickou politiku, která by nás zatlačila tímto směrem. To je ten balíček, který si myslíme, že je potřeba. Potom, čeho lituji, to je, že e, máme tu postup makroekonomických nerovnovách. O tom hovoříte velice inteligentně ve svých písemných odpovědích. A v minulosti docházelo k nepříliš efektivní aplikaci, eh, nesymetrické. A mě by tedy zajímalo, jak si myslíte, že eh, MIP by mohlo fungovat lépe, zejména pokud jde o trh s nemovitostmi, protože tam hrozí ty nerovnosti. Takže mohl byste prosím rozvést trochu své myšlenky v tomto ohledu? Ano, analýza eh, makroekonomických nerovnovách si myslím, že byla velice užitečná. Protože bylo velice užitečné dát komisi i členským státům nějaké pokyny, návrhy, podněty, a to nikoli pouze k tradičním finančním záležitostem, ale i k jiným k záležitostem, jako eh, je soukromé zadlužení, trh s nemovitostmi, jak jste říkal, situaci ve zdravotnictví. To jsou otázky, které jsou zásadní. A my bychom měli pracovat na jejich posílení v nejbližší budoucnosti. Děkuji Francesca Donato za ID. Děkuji, paní předsedkyně, já budu mluvit italsky. Pane Gentiloni, my jsme četli vaše písemné odpovědi na dotazník parlamentu a tam píšete, že budete podporovat růst a hledat správnou rovnováhu mezi udržitelností a řešením krátkodobých problémů pomocí patřičné flexibility v rámci pravidel Evropské unie. Co konkrétně myslíte tou patřičnou flexibilitou? Jaké parametry byste proto zvolil a e, podle jakých faktorů se budete rozhodovat, zda dáte členskému státu více či méně rozpočtové flexibility? Současná kritéria jsou do značné míry politická neboli vlády, které jsou blíže vašim politickým názorům, dostanou více flexibility, anebo ta kritéria budou objektivnější a budou zohledňovat prognozy růstu a potřeby jednotlivých členských států k investicím. Děkuji, paní Donato. Flexibilita podléhá pravidlům. A to v tom smyslu, že máme stanovená určitá pravidla ve sdělení komise, které aktualizovalo Pakt stability a růstu. Tím pádem víme, jaké jsou klíčové parametry. A víme tedy, jaké parametry se budou používat v dialogu mezi komisí a vládami členských států na jejich základě budou stanoveny limity flexibility. Já chovám důvěru v tento dialog. Klíčové jsou tu eh, reformní plány vlád a investice jsou zásadní. Jak víte, je tam zvláštní klauzule, která se týká investic. A kromě toho se také zohledňují mimořádné okolnosti které mohou v určitém členském státu nastat vlivem nepředvídaných událostí. Pokud jde o tu flexibilitu, tak si nemyslím, že by mělo jít o nějaký politický pohled, kde by měla dominovat naše evropská stanoviska, o nichž vím, že vaše názory jsou jiné než moje. Ale budu-li potvrzen jako komisař pro e, ekonomii, pak si myslím, že kritéria flexibility se budou zakládat na pravidlech, která jsou stanovena naším systémem. Děkuji vám. Abychom mohli v eurozóně znovu nastavit růst, sám jste řekl, že je potřeba přijmout rozsáhlé politiky a e, produktivně nakládat s veřejnými výdaji. Bohužel vysoce zadlužené země, jako je Itálie, budou muset postupovat opatrně, aby mohly e, zůstat v limitech e, rozpočtu, které stanovuje fiskální kompakt. Nicméně jsou oblasti, jako je Jižní Itálie, které potřebují více rozvoje. Ptám se tedy, eh, přijmete konečně zlaté pravidlo pro investice do infrastruktury a výzkumu a spolufinancování z Fondu soudržnosti? A vyjmete veřejné, tyto veřejné výdaje z výpočtu eh, veřejného schodku? Já si myslím, že dialog, s, dialog v rámci evropského semestru už nyní pamatuje prostřednictvím investiční doložky na to, že se vůči zemím v závislosti na jejich plánech veřejných investic uplatňuje více flexibility. A zavedení zlatého pravidla je momentálně předmětem diskuzí. Evropská fiskální rada, o které už jsem dnes několikrát hovořil, má stanovisko a toto stanovisko explicitně hovoří o změnách v souvislosti s veřejnými investicemi do otázek životního prostředí. Takže tohle je vážná otázka, o které budeme diskutovat v nejbližších měsících. Děkuji vám. Já bych se chtěl ještě vrátit k paktu stability a růstu. A chtěl bych položit několik konkrétních otázek. Nejprve zajímalo by mě, jestli si myslíte, že je užitečné a efektivní intervenovat do alokace zdrojů jednotlivých členských států, e, například ve Fondu soudržnosti. Je relevantní tam intervenovat. E, paní von der Leyen e, slíbila velice zajímavý program investic, které mají stimulovat růst a hovořila také o revizi paktu stability a růstu. V tomto kontextu by mě zajímalo, co považujete za proveditelné. Myslíte si, že je možné změnit procento spolufinancování v rámci paktu stability a růstu, protože ten princip je takový, že na jedné straně dáváte a na druhé straně blokujete fondy na základě některých ustanovení paktu stability a růstu. Takže eh, paní předsedkyně i vy naznačujete, že by se tohle dalo změnit. Mohl byste to prosím rozvést a mohl byste nám o tom říct více, protože to by mělo velký dopad na socioekonomickou nerovnost. Děkuji vám, pane Fito. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za otázku. A chtěl bych k tomu říci toto. Tato otázka je samozřejmě velice legitimní, už se o tom hodně diskutuje na evropské úrovni nějakou dobu. A chtěl bych vaši otázku využít k tomu, že trochu odbočím. A zmíním se stručně o něčem, čemu se musí Evropská komise vyhnout. A to je riziko, že budeme revidovat pravidla. Přitom probíhá revize sixpacku a tupeku a že zkrátka odbočíme špatným směrem. A tady vstupují do hry různé politické perspektivy a geografické pozadí, ale je tu mnoho relevantních faktorů, které musíme řešit. Já nejsem proti té revizi a proti řešení těchto problémů, ale uvědomuji si, že pakt stability a růstu nemůže vyřešit všechno, právě tak jako revize Tupeku a Sixpeku. Takže pokud je revidovat budeme, tak budeme muset velice selektivně identifikovat priority, kterých chceme dosáhnout. A nesmíme si myslet, že to budou, že to budou nějaké všeléky. A právě tak eh, nemůžeme eh, jen tak si vybírat, co budeme dělat a co ne. Nemůžeme stabilizovat v jedné oblasti a povolovat výjimky v jiné oblasti. Je potřeba mnohem všeobecnější přístup a s jeho pomocí eh, stabilizovat situaci a směrovat správným směrem investice. Tohle všechno podléhá nejvyššímu principu nastavení priorit a širokého přehledu, abychom měli správné politiky a abychom přednáš, předla, předkládali správné legislativní návrhy na uh, modifikaci uh, paktu stability a růstu. Jak uh, už jsem říkal, je potřeba jasně interpretovat naše cíle a něco z toho o čem hovoříme, bude možná úplně nerealistické vzhledem k tomu, jaká bude situace. Omlouvám se, že jsem přetáhl čas. Na základě některých otázek, které tu dnes padly, bych se chtěl zeptat na legislativu finanční stability, která se uplatňuje různě v různých zemích. Zajímalo by mě, co považujete za vhodné pokud jde o flexibilitu. Byl by dobrý nápad nějak zajistit, aby marže flexibility nebyla ve veřejných výdajích příliš vysoká v jednotlivých členských státech, aby tedy existoval jasný cíl pro veřejné investice a veřejné finance. aby se tedy na eh, veřejné finance jednotlivých států eh, řídily podle celkového rámce paktu stability a růstu. V některých zemích jsou návrhy, eh, které příliš nepovedou k tomu, aby veřejné finance byly pod kontrolou čímž se posílí negativní ekonomické trendy a indikátory, což je až příliš běžné v eurozóně. Děkuji. Ano, samozřejmě se potřebujeme soustředit hlavně na investice a na strukturální reformy, protože to povede naši ekonomiku k růstu. A když se podíváme na bilanci z posledních let, tak eh, stačí několika málo slovy schrnout, že Pakt stability a růstu zabránil mnohem horším ekonomickým krizím a velice užitečně tlačil deficity dolů. Nepodařilo se mu ale dostatečně tlačit dolů e, úroveň zadlužení a nedostatečně zajistil růst a investice do strukturálních reform, které naléhavě potřebujeme. A z těchto důvodů e, jsou potřeba revize a je potřeba, aby byly skutečně implementovány. Um, pan um, Muresan z EPP Eh, já bych se chtěl zeptat na eh, dopad vašeho rozhodování na rozpočet Evropské unie a financování rozpočtu unie, protože je jasné, že po Brexitu budeme potřebovat další zdroje na financování stávajících a nových priorit. Proto diskuse o vlastních zdrojích Evropské unie je nyní důležitější než jindy. Vy byste měl jít eh, v čele implementace karbonové Ehm, hraniční daně. Předpokládáte, že bude implementována do systému vlastních zdrojů EU. Dále komise eh, se v minulosti pokusila implementovat systém vlastních eh, zdrojů a selhala. Co budete dělat jinak, protože teď potřebujeme úspěch a jak přesvědčíte členské státy, aby udělali pokrok vlastních zdrojů. Dále, karbonová dáně na hranici, jak to implementovat, abyste přitom Eh, neovlivnily negativně konkurenceschopnost našeho průmyslu. Co týče vlastních zdrojů, ano, tak mnoho z nich eh, je v mém portfoliu, ale nejsou tedy moje. Dvě věci. Naše, um, ehm, naš celní, uh, naše celní tarify, clo, jsou základem pro naše vlastní zdroje. Probíhá diskuse o 10-20%, které by měly být v členských zemích, eh, kapacitě členských zemích a v kapacitě EU. Diskuse bude pokračovat. K DPH nevidím okamžité důsledky našeho rozhodování a reform ehm, vlastních zdrojů. Co se týče ehm, e, nástroje vlastních zdrojů, tak potenciální vlastní zdroje ze zdanění, jak tedy takzvané karbonové daně na hranici, tak společného korporátního daňového základu. Jsou věci, na kterých budeme muset eh, pilně pracovat, pokud je chceme na, do začátku víceletého finančního rámce, protože není eh, jasné, že tyto příspěvky tam už mohou být, eh, tedy v příštích měsících. Takže s vaším výborem budeme diskutovat a pokusíme se postupovat velice rychle a efektivně o té karbonové daně na hranicích, a, ale legá, právní a technické prvky toho nejsou jednoduché. Doplňující otázka, děkuji. Všechny tyto problémy um, už známe, proto teď mm, potřebujeme víc. vzhledem k tomu, že jste bývalý ministr, potřebujeme komisaře, který bude schopen přesvědčit členské státy. Když jste mluvil o portfolii, tak já jsem samozřejmě myslel na vaše akcie Amazon. Ehm, moje další otázka se týká digitální daně v EU. Vidíte to také jako integrace vlastních zdrojů? To je první otázka. Druhá otázka jaké eh, zdroje nebo jaký, jaký objem mm, předpokládáte pro mm, vlastní zdroje. Vy eh, jste eh, teď minister pro ekonomiku, nikoli, nikoli pro kulturu, takže bych si cenil konkrétnějších odpovědí. Já bych si představoval silnější základ vlastních zdrojů protože rozpočet založený pouze na GNI je zajímavý, pravděpodobně nevyhnutelný, ale slabý pro naši budoucnost a naši unii. Takže budeme muset posilovat vlastní zdroje. Um, bývalá Ehm, komise indikovala tři způsoby. Já budu ehm, pracovat na těch, které spadají pod mého, do mého portfolia s veškerou politickou sílí a silou a eh, odhodláním, které mám. To o tom vás mohu ujistit. Děkuji. Nyní Engine Aeroglu eh, z Renew. Pane Gentiloni, hodně občanů a Eh, pro mě je to vlastně, tady vlastní odpovědnost také pro mě je velmi důležitá. Ten, kdo eh, jedná sám za sebe, je svobodný. Eh, jenom tak může zacházet zodpovědně se svěřenými zdroji jakmile bude rozděleno vlastnictví, tak vzniká asymetrie. To tež platí pro státy EU. Rozhodnutí a ručení musí být v úsporném, úsporném smyslu. Musí, je třeba zajistit princip no pay out. Masterská smlouva to zajišťuje. Žádný členský stát nemůže e, ručit za druhý. E, e drž, budete se držet tohoto principu no bailout, žádný bailout. Já jsem, jsem nerozuměl první části vaší otázky. Já jsem to neslyšel, protože jsem neměl uh, sluchátko. Slyšel jsem dvě třetiny, ale ne začátek. první eh, třetině jsem řekl, že pro hodně občanů a pro mě osobně je důležitá vlastní odpovědnost. A to dávám do souvislosti s těmi s, s důležitým nebo s pečlivou péčí o zdroje. A tudíž eh, mě to pak vedlo k eh, tomu principu no bailout. A jistě je to dílený princip, máme, musíme sdílet princip společné odpovědnosti. A to já budu vykonávat během svého mandátu. Já souhlasím co, s tím, co říkáte. Já k tomu nemám co dodat. A doplňující otázka? Já bych ještě na úvod chtěl poděkovat, nebo mám chtěl poděkovat za vaši úvodní eh, projev, že jste mluvil o daních, do nich pro ekologické účely i digitální daně. Můj eh, předřečník o tom také mluvil. Vy eh, vzbuzujete dojem, že skutečně v Evropě a mezinárodně se budete zasazovat o to, abyste našel řešení těchto nových eh, problémů, těch digitálních gigantů. Můžete k tomu ještě se jasně vyjádřit, kam půjdou ty nové eh, daně do, na evropské úrovni nebo částečně na národní úrovni? Bude to mezinárodní závazek. Já budu mluvit anglickým. Je to byla spontánní reakce tedy italštině. Budeme mít mezinárodní závazek v digitálním zdanění. Myslím, že teď máme konkrétní možnost dosáhnout výsledků. Nebylo tomu tak v době před několika měsíci. Vývoj diskuse v OECD, v rámci OECD, jde směrem k obecné dani velkých podniků nejenom digitálních platform, ale velkého biznesu obecně. To, což myslím je akceptovatelné, protože digitalizace e, probíhá ve všech nadnárodních firmách, nejenom digitálních. A to je něco, co Evropa může snadno akceptovat. Děkuji, Perníkola Pidičíny. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, pane designovaný komisaři, eh, za to, že už jste zodpověděl tolik otázek. Já jsem viděl, že eh, máte před sebou obrovské množství úkolů. Nebudu se vracet k zeleným investicím, ale četl jsem, že EU bude zodpovědné za zajištění cílu udržitelného rozvoje v kontextu investic. Takže mm, tady bych chtěl slyšet víc Mm, budete také zodpovědný za garantování toho, že SGP pravidla budou respektována? Jak chcete spustit zelené investice? Eh, jsou státy s vysokými dluhy, vysokou zadlužeností, nemají velký prostor, tak aby stejně mohli dělat ty zelené investice. Nemůžeme řešit klimatické změny bez zelených investic a byl, mělo by být vhodné zajistit podobnou úroveň investic v celé Unii. A některé státy budou omezeny deficitem veřejných sektorů. Také se chci zeptat na politiku austerity z minulosti. Vy jste vždy hlasoval pro implementaci těchto, této austerity a my jsme viděli dopady. My jsme viděli tu krizi ekonomickou, recesi, eh, která nastala v mnoha místech Evropy. Evropská unie jenom zhoršila stávající eh, socioekonomické divergence mezi zeměmi EU. Můžete vysvětlit ehm, něco k tomu, co chcete dělat vy sám? Chcete i nadále implementovat tyto politiky škrtů, které selhaly v Evropě, nebo ne? Děkuji. Pan Pedicini. Vy jste Eh, zmínil pravidla paktu růstu a stability a eh, správně. A také jste zmínil, že nutně tedy negenerovaly dostatečné strukturální investice, které by snížily veřejné deficity. Potřebujeme eh, respektovat pravidla. Máme tedy pravidla, která někde fungovaly lépe než jinde musíme se vyhnout, my jsme se vlastně vyhnuli eh, v některých případech horším krizím, které by nastaly, ale tato pravidla eh, lze legitimně kritizovat. Já bych řekl, toto pravidla eh, paktu růstu a stability již přinášejí pobídky pro investice do veřejného sektoru. Již jsem zmínil otázku flexibility, takže flexibilita, co týče investicí, je už součástí stávajících pravidel. Dále pak chci říci, že jsou další faktory, které musíme mít na paměti a to je věc, která neplatí jenom pro naši zemi, ale obecně Eh, snaha generovat veřejné investice, to je mm, eh, funkcí mnoha věcí, nejenom toho, jak fungují tady evropská pravidla v tomto případě, ale i další faktory. Eh, v jiných zemích mohou být problémy při generování investic tempem, které potřebujete, které přinese politické výsledky, které potřebujete. Takže potřebujete zdroje, ale v evropském kontextu také musíte čelit eh, omezením. Chci jenom říct, že ehm, se zmínil Itálii, že Itálie je omezena evropským mechanismem, což znamená, že veřejný dluh a deficit je na úrovni, která neumožňuje dostatečné nebo znač, význačné, významné veřejné investice. ECB může e, zasahovat na primárních zích, ale kdyby toto bylo možné, e, pak by byly k dispozici obrovské zdroje, ale v tuto chvíli ta omezení systému jsou taková, že to nemůžeme využít. Já respektuju váš názor, ale co chci říct je, že my musíme sehrát naši roli v evropských pravidlech, a aby byla co nejefektivnější a generovala nutné investice. Musíme zajistit, aby nebyly překážkou investic do jednotlivých zemí. SND. Um, ehm, pane Gentilo, v minulosti byla nerovnováha mezi sociálními a ekonomickými politikami a teď je nutné, aby ekonomické řízení bylo více v souladu se sociálními cíly smluv. Ehm, jak řekla ehm, předsedkyně Ursula von der Leyen, je na čase sladit ehm, sociální a tržní ekonomiku. Otázka je, jak chcete posilovat sociální dimenzi semes, procesu semestru a jak chcete dosáhnout konvergenci směrem z hůru, protože to je cíl skutečný. Předložíte legislativní návrh eh, ročního hodnocení nerovnosti příjmu sociálního bydlení, mzdového vývoje a kolektivního vyjednávání? Děkuji. Eh, paní Bešov, já osobně jsem mm, vlastně zavázan osobní zkušenosti se mm, premiéra, že v tom, že potřebujeme spolupráce sociálních partnerů především v našich ekonomických rozhodnutích. A toto bude tedy společně s mým kolegou Nikol Schmidtem. Eh, to bude můj závazek. Co se týče našich pravidel, evropský semestr v posledních letech začal mm, vlastně zahrnovat i sociální dimenzi ve svém procesu. To byl v podstatě důsledek Geteborského rozhodnutí o evropském sociálním pilíři. Myslím, že tento úkol by nyní měl eh, pokračovat dále. Je jasné, že mandát, který jsem dostal, integrovat cíle udržitelného rozvoje OSN e, s procesem evropského semestru. Jak my všichni víme, e, cíle STG mají e, velkou silnou sociální dimenzi, nejenom ekologickou. A to bude nový nástroj, jak této mm, sociální prioritě dát e, prostor, který si zaslouží. E, doplňující otázka? Děkuji. Myslím, že právní nástroj by však byl e, potřeba, především ve spojení s iniciativou o minimálních mzdách v Evropě. Ale jsem rád, že zdůrazňujete roli sociálních partnerů. Moje otázka je, co konkrétně uděláte, abyste posílili roli sociálních partnerů v evropském semestru na evropské a e, národní úrovni? Já samozřejmě souhlasím s návrhem minimální mzdy. Já jsem o tom nemluvil, protože to není přímo v mém portfoliu, ale v kolegiu to budu podporovat. Co udělám v tom semestru? Eh, myslím, že co potřebujeme, je také eh, problém eh, veřejného povědomí, účast sociálních partnerů i v členských zemích v dialogu, který budeme mít s vládami členských zemí. Toto pomůže dialogu a pomůže to Evropské unii k lepšímu chápání toho, co rozhodujeme během semestru vůči členským zemím. Thank you. And now Ludek. Děkuji, a teď Luděk Niedermayer za EPP. Bez mikrofonu. Děkuji vám. Pane Gentiloni, eh, já jsem tady za vámi eh, z druhé strany. Eh, takhle se to někdy v parlamentu přihodí. Ale zpět k daňovým otázkám. S velkým uspokojením jsem si všiml, eh, že jste největší část eh, písemných odpovědí věnoval daňovým otázkám a, rozsáhle jste hovořil o eh, své strategii v digitálním zdanění. Chtěl si se zeptat na další návrhy, které příznivě přivítal předchozí parlament, a sice reformu CCTB a DPH. Je to velice důležité pro ekonomiku jednotného trhu, nicméně je to beznadějně zablokované na radě. Jaké konkrétní kroky chcete přijmout k odlokování těchto návrhů? Děkuji vám, vážený pane uh, Niedermayer. Teď nevím, jestli uh, se musím obrátit na vás <laughs> nebo uh, na, uh, do sálu. Děkuji vám. Um, DPH a CZZTb, to jsou hlavní otázky daňového portfolia a Nedávno jsme ehm, přišli s relevantními rozhodnutími, zejména pokud jde o elektronický obchod. A implementace tohoto rozhodnutí bude pro členské státy eh, velice eh, relevantní pro, eh, v, v nejbližší budoucnosti. Obecný návrh na reformu DPH předložím s ohledem k tomu, že eh, reformy, o kterých jsme nedávno eh, rozhodli, opravdu eh, v nejbližším období mm, si vyžádají závazky od členských států, takže to nebude moje okamžitá priorita, to DPH. Ale možná po několika čtvrtletích v roce 2020. Pokud jde o CCCTB, to je naprostá priorita, protože nemůžeme pokračovat s touhle vnitřní konkurencí mezi ženskými státy. Souvisí to s eh, vývojí mezinárodní diskuse v rámci OECD. Ale osobně nebudu vyčkávat a navrhnu, abychom pokračovali v těchto návrzích. Děkuji, eh, můžete počítat eh, s mojí podporou a dále k té eh, dani, k vyrovnání na hranicích, to je důležité pro spravedlivý obchod. Jak dlouho myslíte, že bude trvat s, přijít s konkrétními návrhy? Vzhledem k tomu, že technicky obtížné, to je, obtíž, je to obtížné. A když si myslíte, že to bude implementováno? Já myslím, že bychom měli jednat rychle k takzvané té uhlíkové hraniční dani. Všichni známe eh, ta právní a technická omezení, ale nemělo by to znamenat, že budeme kvůli tomu čekat. Je možné, abychom k tomuto opatření eh, došli v souladu s pravidly VTO a pracovat na tom budeme muset eh, začít okamžitě. Děkuji Jose Guzmao za GUE. Tady eh, pořád na druhé straně. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, I já s tím se vámi. Jedna věc je samozřejmě na jedné straně Evropská komise, která je mnohem aktivnější, pokud jde o tlak na deficitní eh, ekonomiky eh, oproti eh, tomu těm, které mají prostor. Evropská komise je velice tvrdá, když jde o škrty, ale velice slabá, když jde o investice. Nejedná se jenom o rozdíl při jednání mezi ženskými státy je to dopad hospodářské politiky, ale máme měrovou hospodářskou unii, ale tady je eh, systematická eh, nerovnováha nebo hospodářsko-politická a to nemůže dlouhodobě vydržet. Proto se chci zeptat na obě strany rovnice. Budete dávat pozor na to, aby se tady dělaly investice. Co uděláte, když eh, bude docházet systematickým přebytkům? Zatím tady byly jenom byrokratické výzvy k činnosti, nic víc. Děkuji vám. Máme svá pravidla a ta se, myslím, nemění. Podle eh, ekonomického prostředí a toho, co se děje v globální ekonomice, to ale neznamená, že naše eh, hospodářská politika by byla vždycky stejná. Takže určitě byla velice hluboká krize před deseti lety. která trvala dlouho a vytvořila obrovské problémy se zadlužení v několika zemích a tohle byla eh, jedna eh, z hlavních obav, v rámci, eh, které jsme řešili v rámci hospodářské politiky. Myslím, že se nám poměrně efektivně podařilo zvládnout deficity a zajistit stabilitu dluhu. Ale zatím jsme ji dostatečně nesnížili. Teď stále lépe chápeme rozsah mm, mm, jiného eh, problému, kterému čelíme. Náš růst zpomaluje a není jasné, v jaké míře a na jak dlouho. A v této situaci naše hospodářská politika by měla být silně prorůstově a proinvestičně orientována. A měli bychom žádat ty, eh, kteří mají eh, fiskální prostor, aby jej použili k obnovení našeho růstu. To neznamená eh, změnit pravidla, a znamená to přizpůsobit naše pravidla pro měnám hospodářské situace v Evropě. Následná otázka. Je v těch deficitních zemích jeden problém. Každá země má část eh, daňových příjmů a, a ty vybírá z jiných, v, v jiných eh, zemích nebo teritoriích. A tomu se říká daňová konkurence. Eh, já si myslím, že bych tomu říkal nekalá konkurence. Myslíte si, že tohle je opravdu problém v rámci článku 116. A ten článek 116 budete jej chtít uplatňovat. A vy uh, zde uh, tedy uh, byla nějaká minimální sazba pro uh, ten uh, základ. Ale já opakuji, že nemůžeme. Um, zachovat situaci a agresivní konkurence uvnitř Unie na základě odlišného zdanění firm. Takže ehm, kročíme v tomto návrhu ehm, a bude použijeme všechny právní nástroje, které máme dispozici. Znáte, jaké e, jsou tady obtíže, tady e, politická síla a parlament a komise se do toho můžou e, s touto celou pustit. Děkuji Robert Biedroň za SED, za výbor v rozpočet. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, já jsem myslel, že teď je řada na mě. Já tady mám pana a eh, Bědroně teď. Takže teď Damian Beselách. Eh, eh, chr, eh, za zelené, ne? Evdit. No, so he's, his slot. I can't read your name, sorry. Já nejsem schopná přečíst vaše jméno. Já jsem John House z Británie. A ten seznam byl upraven. Tak to jsme nevěděli. Děkuji, paní předsedkyně. Pane designovaný komisaři, eh, paní předsedkyně komise eh, v eh, svém dopisu vám zadala implementovat plán pro trvalé udržitelné investice a koordinovat program EU Future Invest. Komisař Dombrovský má vést koordinaci také práci tohoto plánu trvalé udržitelných investic a dosáhnout bilion eh, eur eh, klimatických investic v nadcházejících deseti letech. Eh, Rada a parlament se částečně dohodli o tomto programu v předchozím období. Jak vidíte rozdělení úkolů a povinností mezi sebou a komisařem Dobrovsky jsem v oblasti toho plánu pro trvalé udržitelné investice a jak by tento nový plán měl dopadnout na program EU a Invest EU? Děkuji vám, pane poslanče. Obecně řečeno, eh, eh, jsem si jist, že budeme eh, úspěšně spolupracovat s místo předsedou Dombrovskisem. V tomto případě, stejně jako v mnoha jiných případech, musíme koordinovat svou práci. Máme dva odlišné nástroje Eh, o tom už jsme se eh, bavili v eh, parlamentu. A je to zaměřené na různé priority a myslím, že budeme mít silnou technickou kapacitu v rámci InvestEU a velice užitečně Eh, užitečné to také bude pro propagaci investic do eh, tedy v rámci toho eh, plánu na udržitelnou Evropu. Takže Domodovský se bude specializovat více na získávání soukromého kapitálu v Eh, v rámci tedy eh, plánu trvalé udržitelné Evropy. Máme tam ambiciozní cíl 1 bilionu eur. A já se zaměřím více na definici toho plánu. A na a prosazování toho programu InvestEU eh, potřebujeme několik nástrojů k podpoře investic Potřebujeme hodně investic eh, pro Evropu a do eh, té ekologické transformace. Děkuji. Následná otázka. Paní předsedkyně, jenom jednoduchá následná otázka. Já bych doufal, že všechny ty investice, které se budou činit eh, v rámci evropských programů, budou klimaticky příznivé a trvalé udržitelné. Rád bych se vás zeptal, co si myslíte, že budou klíčové mechanismy eh, k tomu, abychom toto eh, zajistili v rámci EU? Hmm, no tedy v rámci investic, eh, Invest EU a v jiných programech. Ano, máme tady metodiku pro posuzování ekologičnosti, hmm, kterou nedávno vypracovaly naše služby sledujeme ekologický rozměr veškerých investic. Například eh, v rámci InvestEU tady bude eh, investice v infrastrukturálním sektoru, eh, které se zaměří na udržitelnou infrastrukturu. Ale všechny další aspekty těchto investic, u těch priorit InvestEU, to bude ekologie, digitální, sociální investice, vzdělávací investice a, a udržitelná infrastruktura, tak ta e- ekologie, ten ekologický rozměr hmm, ten se bude posuzovat podle jasné metodiky. Děkuji. Eh, Damian eh, Beslácher eh, za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Gentilo, já jsem tady mladí lidé byli eh, poslední finanční a hospodářskou krizí zasaženi eh, mimořádně. Eh, řada z nich si první práci nemohla najít a nechalo to na nich hospodářské i psychologické důsledky. Takže já se chci zeptat, jestli budete používat rozpočtový nástroj konvergence a konkurenceschopnosti. Jeho charakteristiky nejsou stále jasné, pokud je o rozměr a flexibilitu toho nástroje. Takže za prvé, umožníte, e, aby ty peníze opravdu tekly tam, kam jsou třeba a podpoříte mechanizmy rozšíření, aby ten nástroj zvýšil odolnost eurozóny. A za třetí, myslíte si, že tento nástroj by také měl zajišťovat makroekonomickou stabilizaci? Ano. Ten návrh, Eh, který by potvořen na eh, summitu v červnu, na tento nový nástroj, rozpočtový nástroj pro konkurenceschopnost, ICC a konvergenci. Myslím, že je relevantní a je třeba jej eh, chtěl vážně profinancovat a mělo by, měl by být eh, považován také eh, za nástroj ke stabilizaci. Víme, debata o stabilizačním nástroji byla vždycky obtížná v Evropském, na Evropské radě, ale tenhle návrh je, myslím, velmi cílený. A cílem je posílit strukturální reformy a, a konvergenci a měl by být také zcela vážně financován. A to je závazek, který si osobně beru hmm, před vaším výborem. Jak vnímáte úlohu eh, Evropského parlamentu a zejména rozpočtového výboru eh, při eh, stanovování řídících pravidel a absolutoria pro BICC a mm, zařadíte mezi ta kritéria také mm, klimatickou efektivitu. Ano, to budeme projednávat společně, ta kritéria pro eh, řízení a priority pro tento nástroj a ty klimatické priority určitě eh, budou zohledněny zcela vážně. Nyní Dragoš Pislaru eh, z Renew Europe. Thank you. Um... Děkuji vám. Zdá se, že panuje obecný konsenzus, že strukturální reformy jsou zásadní pro odolnost Evropské unie vůči šokům. Nicméně i v rámci evropského semestru implementace strukturálních reform se zpomalila a to v závislosti na ekonomické a finanční krizi může být charakterizováno jako eh, únava z reform, pro, což, k, čemuž se, k čemuž se pojí nedostatek vůdčích osobností. Zejména implementace reform v zemích mimo Evropskou unii si žádá naši pozornost. Jsou tu silné vazby mezi ekonomikami EU a reformami mimo Evropskou eh, unii. To už ale nemůže být vnímáno jako čistě národní problém. Zatímco strukturální reformy mají posílit ekonomickou konkurenceschopnost, tak jejich výsledky se projeví až v dlouhodobém horizontu. Zatímco ekonomické, eh, sociální a politické náklady se objeví v krátkodobém horizontu. Například eh, reformy v školství nebo eh, kroky v boji proti chudobě mají krátkodobé náklady. A otázka zní, budete prosazovat strukturální reformy, které by jasně podpořily takovéto snahy zemí mimo eurozónu a podpoříte vznik eh, podpory, programu na podpory reform? Děkuji, pane Pislaru. Komise a parlament budou sehrávat významnou roli v podpoře strukturálních reform. Měli bychom mít jasně na paměti, že tohle je priorita, protože můžeme ekonomické zpomalení řešit několika způsoby. Můžeme mít otevřené fiskální politiky, ale strukturální reformy jsou jediný způsob, jak ve střednědobém horizontu dosáhnout ekonomického růstu a prosperity. Takže ve všech sektorech našich aktivit a ve všech pravidlech, mají-li ta pravidla být změněna, prioritu dostanou strukturální reformy. Víme také, že velice často ta únava ze strukturálních reform nesouvisí s evropskými pravidly, ale spíš s národními důvody, s národními faktory. Například nesta- například s nestabilitou, což je přesně ten důvod, eh, o kterém jste hovořil. Občas rozhodujeme o něčem, o čem se, eh, u čeho se následky neprojeví za týdny a měsíce, ale až za několik let. A v našich zemích vzrůstá politická nestabilita. A to oslabuje tendenci věnovat se strukturálním reformám. Což je o důvod víc, tomu, aby evropské instituce a já osobně jsme se tomu od této chvíle věnovali. Vy jste zmínil program Invest EU už několikrát. Já vám děkuji za to, že jste ho zdůraznil. Je potřeba eh, využívat evropský rozpočet jednodušeji a flexibilněji. Máme tam teď mnoho rozpočtových omezení. Otázka zní, zavážete se, že rozšíříte složku technické pomoci a zejména zlepšíte územní a geografickou rovnováhu mezi členskými státy a eh, zajistíte rovnou eh, regionální distribuci finančních zdrojů vzhledem vzhledem k tomu, jak vypadá finanční trh v Evropě? Má odpověď zní ano. Nemůžeme akceptovat představu, že takhle relevantní plán jako InvestEU, který má činit asi 600 miliard, by byl omezený pouze na oblasti jednotlivých zemí. Takže já můžu učinit závazek, že bude probíhat rovná distribuce tohoto plánu ve všech zemích Evropské unie. Děkuji. A poslední řečník Eniko Děry za EPP. Budu mluvit maďarsky. Můžete mě přesvědčit o tom, že ve své roli budete eh, eh, důvěryhodný a že nebudete kázat vodu a pít víno. Zadlužení Itálie se stále zvyšuje, komise pohrozila sankcemi, které ale nenastaly. Já tu zastupuji maďarské občany a považuji za nepřijatelné, aby e, Itálie dostala 30 miliardovou úlevu od komise. E, už jenom proti Maďarsku e, komise nasazuje politiku meče pozastavení fondu soudržnosti. A členské státy e, neustále mývají problémy s rozpočtovou disciplínou, ale e, komise znovu e, podceňuje maďarský růst, zatímco přeceňuje um, růst v ostatních zemích. Navzdory tomuto dvojímu metru Maďarsko provedlo v roce 2018 strukturální reformy a nastoupilo cestu růstu. Já se ptám, budete bojovat proti tomuto dvojímu metru, pane komisaře? Uh, proč si myslíte, že zadlužení by mělo hrát takovou roli? Děkuji vám moc krát, paní Děry. Já můžu říct naprosto jasně, že nebudeme měřit dvojím metrem při implementaci pravidel. Je to otázka důvěry. Já to chápu. Vyplývá to z toho, co jsem říkal eh, dnes eh, ráno. Můžete se podívat na můj životopis, ale jinak je to otázka důvěry. Takový je můj závazek. Žádný dvojí metr. A eh, hovoří za to, myslím, i moje osobní výsledky v italské vládě. Vždycky jsem bránil a to i v dobách, kdy to nebylo příliš snadné. Tak vždycky jsem bránil evropská pravidla. A to i když tato pravidla měla spíše pro růstový přístup, což na nás vyvíjelo tlak. Tak takový byl vždycky můj postoj. Žádné dvojí metry vůči žádné zemi a důvěra mezi námi vzájemně a společná práce pro Evropskou unii. Já mám pochybnosti eh, ohledně eh, Evropské unie. Když jsou vytvářena pravidla, tak, eh, nebo když se porušují pravidla, tak vzrůstá nestabilita a nezaměstnanost. Což vede k tomu, že, těm, že, kdy, že by se mělo pomáhat zemím, které nezvládnou nezaměstnanost sami a odměňovat ty, které to nezvládly. Kromě toho se mi zdá nesprávné, že chcete komisi tlačit k tomu, aby nepřímo zaváděla zvýšení daní. Pokud nemůžeme dát lidem práci, tak se odkloní od Evropské unie a tím bude trpět konkurenceschopnost Evropské unie. Jaká opatření proti tomuto jevu plánujete? K tomu budeme mít mnoho nástrojů. Jedním z nich například bude ta uh, uhlíková přeshraniční daň. která by měla zabraňovat konkurenčním nevýhodám našich firm. Druhým nástrojem je jednotná daň z, právnických z příjmu právnických osob. Já bych neviděl tak pesimisticky to, čeho jsme dosáhli v oblasti pracovních míst a nezaměstnanosti v posledních letech. Protože ten problém tam samozřejmě stále je v několika zemích, včetně mé země, a to především v některých regionech. Ale když se podíváte, jak to vypadalo v letech krize, tak od té doby nastal pokrok. Na tomto pokroku bychom měli dále stavět a dosahovat ještě lepších výsledků. Děkuji vám. Děkuji a chtěla bych poděkovat poslancům za jejich otázky a panu dezignovanému komisaři Gentilonimu za jeho odpovědi. A teď dávám panu Gentilonimu ještě pět minut na stručná slova za, na závěr a pak skončí tato schůze. Nejprve bych chtěl všem poděkovat za ty tři hodiny diskuze, která byla velice nabitá a chtěl bych poděkovat všem, eh, kteří se zúčastnili a děkuji tlumočníkům. Myslím si, že dnes se nacházíme v zásadní fázi demokratického procesu v Evropské unii. A máme-li Máme-li nějakým způsobem eh, bránit demokratické hodnoty, tak je potřeba mít takovýto systém skládání účtů. Eh, já vám děkuji za toto slyšení a během něj si, si celou dobu uvědomoval, že jde o stvrzení faktu, že evropská demokracie možná má svá omezení, ale žije, funguje a je to nedozírná hodnota, která nám dobře poslouží, až budeme eh, vést Evropskou unii do budoucna. A za to bych chtěl poděkovat každému z vás. A teď, když dovolíte, se vrátím ještě k několika eh, konkrétnějším bodům, které bych chtěl zdůraznit, aby eh, v tom panoval nedávalo úplné jasno. Zkrátka, protože když odpovídám na otázky, tak mám omezený čas a není vždycky snadné odpovědět v úplnosti. Základní myšlenky, které jsem vám dnes chtěl předat, jsou tyto. Nebudu akceptovat patové situace. Vždycky se budu snažit o kompromis a o pokrok. a o zapojování Evropského parlamentu eh, tam, kde to bude možné, v mezích daných našimi pravidly. Není možné jen tak nečinně sedět a akceptovat patovou situaci. Nemůžeme akceptovat situaci, kdy se nám nepovede učinit rozhodnutí ohradně některého z mnoha důležitých problémů, o nich jsme dnes ráno mluvili. Například v otázce daní, v otázce našeho přístupu k růstu, rozpočtových pravidel, rozpočtových politik a mnoha dalších, které značně přesahují mé případné portfolio. Nikdy se tedy nesmířím s tím, že jsme se dostali do slepé uličky a dál to nejde. Je naprosto zásadní, abychom se soustředili na dvě věci. Jedna jsou politiky a strategie a druhá je spolupráce. Musíme spolupracovat napříč politickými rozdíly a snažit se o překonání propastí mezi severem a jihem a východem a západem. Je potřeba spolupracovat, vypracovávat společné politické závazky a pak je naplňovat. Další věc, kterou potřebujeme, je důvěra. Vzájemná důvěra, protože bez vzájemné důvěry se nám nepovede dosáhnout našich společných cílů a všichni selžeme. Důvěra je naprosto nezbytná. A já jsem tu teď před vámi proto, abych vás požádal, abyste vložili svou důvěru ve mě. Jsem Ital, patřím do sociálně demokratické rodiny a pokud budu potvrzen ve funkci komisaře pro ekonomii, pak budu komisařem pro ekonomii v Evropské unii. Je to role, kterou budu zastávat a budu ji zastávat s ohledem na Evropu, na Evropskou unii. A k tomu žádám vaši podporu. A jsem si jistý, že se nám povede spolupracovat v našem společném evropském zájmu. Děkuji vám za dnešní dopoledne a ještě jednou děkuji. Thank you. Thank Děkuji vám, pane Gentiloni, a tímto končím tuto schůzi a budeme pokračovat schůzi koordinátorů in camera, kde bude slyšení vyhodnoceno. Prezidenta.